citlivá záležitost a prosila bych, eh, abyste eh, věnovali pozornost těm slovům, které budou zaprotokolována. Eh, já vám tedy dám možná minutku na to, abyste se usadili. Děkuji. Oh, sorry. I know Thank you, colleagues. We will... Děkuji kolegové a budeme pokračovat. Kolegové, mohu vás prosím požádat o klid. Chtěl bych vás upozornit na velice vážné incidenty, k nímž došlo a my jako parlament chceme vyjádřit eh, naše kondolence a projevit zájem těm, kteří jsou postiženi. Kolegové, v pátek 30. října vypukl strašlivý požár v nočním klubu v Buchurešti, kde až 400 lidí, většinou teenageři a 20 leti, byli schromážděni na koncertě. Počet obětí dosáhl nejméně 46 a nejméně 100 lidí je nadále v nemocnicích, často ve závažném stavu. Eh, vyjadřujeme soustrast jejich rodinám a přátelům. Eh, také jsme hluboce znepokojeni eh, pádem ruského letadla na Sinaji, přičemž bylo zabito 224 lidí. Opět vyjadřujeme kondolence rodinám obětí a ruskému lidu. Děkuji. Pane Negresku, máte slovo. Drazí kolegové, paní předsedkyně, beru si slovo proto, že jsem požádal právě já Evropský parlament mými kolegy poslanci eh, rumunskými, abychom uctili teď už 50 osob, které eh, přišly eh, o život v tomto klubu v hlavním městě Rumunska Stále ještě desítky mladých lidí se zmítají mezi životem a smrtí. Je to skutečný otřes eh, pro celou rumunskou společnost v tomto tragickém kontextu a děkuji všem kolegům, kteří eh, při nás stojí a podpořili nás v těchto těžkých chvílích.